Vážení kolegové, dámy a pánové, uklidněte se prosím, zahajuji naši schůzi. Jde o konsultivní schůzi eh, roz, výboru pro rozpočet na období 2014 až 2020. Já jsem měl tu čest předsedat tomuto výboru eh, v uplynulém období Chtěl bych tady přivítat nově zvolené poslance, pozdravit ty, kteří byli zvoleni znovu a chtěl bych se hned pustit do práce vzhledem k tomu, že máme před sebou eh, časový rozvrh, který je velmi napjatý. Tlumočení je zajištěno do všech eh, našich jazyků, vzhledem ke složení eh, výboru pro rozpočet, tedy jsou to všechny jazyky s výjimkou malčtiny. Chtěl bych ještě připomenout, že podobně jako všechny schůze tohoto výboru je i tato schůze vysílána na internetu a chtěl bych zejména také připomenout, že se může stát, že budeme hlasovat elektronicky a proto bych vám chtěl říci, že pokud jsou tady někteří z vás, kteří sebou nemají hlasovací kartičku, tak se na nás obraťte, protože my vám můžeme teď eh, ještě dát k dispozici náhradní hlasovací kartu tady u vchodu do sálu. Je tady někdo takový? Januš, který je nově zvoleným poslancem. A který neví, jak to tady chodí. Chci ještě připomenout, že Smysl naší dnešní schůze je vytvořit předsednictvo tohoto výboru na příštích pět let tím, že zvolíme nejdříve předsedu a poté čtyři místo předsedy, tak jak je to v souladu s článkem 204 jednacího řádu parlamentu. Měli bychom tady nejdříve přistoupit k volbě předsedy a poté místo předsedu Beru také na vědomí, že několik řádných členů výboru již eh, vydalo plné moci pan Pačeník Roba za GUE. Tady nahradí paní Niriada, paní Daniela Ajotos FFD, nahradí pana Petra Macha, Derek Vaughan nahradí paní Claire Moody, paní Katipiry z SAD, nahradí Paula Tanga. Pokud jsou tady další náhradníci, tak eh, se nám prosím eh, ohlašte. A nyní tedy bod číslo jedna, eh, volba předsedy. Kvorum je deset poslanců a vypadá to, že tady je určitě více než deset členů, takže eh, kvóra jsme dosáhli. Chcete něco říci? Jenom eh, chci říci, že nahrazuji tady jednoho člena ECR. Dobře, bereme to na vědomí. Je tady nějaký kandidát na předsedu výboru, pan Gerard Depre, který se sem vrátil po několika letech. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že se eh, s vámi vidím, jako s ostatními kolegy. Chtěl bych jménem naší skupiny navrhnout na předsednictví tohoto výboru našeho kolegu Žána Artuise. Děkuji vám. Je nějaká další kandidatura, kterou by chtěl někdo ohlásit? Nevidím, že by tomu tak bylo. A teď se ptám pana Žána Artuise, jestli přijímá tuto kandidaturu na předsedu výboru. Ano, pane předsedo. Děkuji vám. Nyní tedy mohu konstatovat, že byl eh, na předsedu navržen Jean Artuje, byl navržen skupinou ALDE v souladu s článkem 15 a to s ohledem také na článek 209 a podle tohoto článku také přijal svou kandidaturu v s článkem 204a je řádným členem tohoto výboru a Vyplnil také prohlášení o finančních eh, zájmech eh, v souladu s přílohou A našeho jednacího řádu. Vzhledem tomu, že jediným kandidátem, tak eh, prohlašuji za zvoleného aklamací. Jean Artuy, je vous félicite. Et... Já vám blahopřeji, pane Artui. Velmi rád vám předám eh, předsednictví tohoto výboru. Thank you, thank you, dear colleagues, Thank you. Děkuji vám, eh, kolegové, za důvěru. Já udělám všechno, co bude v mých silách, abych si tuto důvěru zasloužil. Vážení kolegové, dovolte, bych vám poděkoval za důvěru, kterou jste eh, projevili a chci eh, říci, že udělám všechno proto, abych si to zasloužil. Chtěl bych zejména poděkovat panu Alanovi Lamasurovi, který byl předsedou tohoto výboru, Eh, který tuto funkci vykonával s velkým talentem a přesvědčením, který vždycky obhajoval práva Evropského parlamentu. My jsme kdysi byli členy stejné eh, vlády, vlády Alena Župého mezi lety 1995 až 1997. On byl tehdy ministrem pro rozpočet a já jsem byl ministrem hospodářství a financí. Mohu vám potvrdit, že jsme oba Eh, zastánci transparentnosti rozpočtu a veřejných financí. Tehdy eh, to byla doba, kdy jsme se připravovali na vstup eh, do eurozóny a museli jsme tehdy definovat pakt růstu a stability. Během dvou let se nám podařilo snížit veřejný deficit ve Francii ze 6 na 3 HDP. Eh, tím se nám eh, možná podařilo eh, kvalifikovat Francii na vstup do eurozóny a já jsem na to velmi pišný, ale na druhou stranu jsme potom prohráli příští parlamentní volby, což je ukázkou, jak často je potřeba dělat tyto změny za vysokou cenu. Vážení kolegové, děkuji vám za to, že jste mě zvolili. Chci vám pogratulovat ve, k vašemu zvolení. Jak víte, v politice je realita velmi často eh, konfrontována s nepříznivými okolnostmi. Víme již, že byl přijat víceletý finanční rámec pro období 2014 až 2020, což je celá délka našeho mandátu, ale já jsem přesvědčen o tom, že určitě budeme muset čelit obtížným eh, okamžikům a budeme muset projevit dostatek obvahy. Je evidentní, že tento finanční rámec bude muset být definován už v roce 2016, možná, že ještě dříve. To je eh, demokratickým požadavkem, protože nově zvolený parlament by, se, by měl mít možnost se vyjádřit k finančnímu rámci, který nás bude provázet celým legislativním obdobím. A je potřeba, abychom eh, dbali na fungování Evropské unie a budeme muset tomu věnovat co nejvíce sil. Tato revize rozpočtu eh, bude nezbytná hned v prvních letech našeho mandátu. Jde především o to, abychom se zabývali kapacitou eh, vyčerpat nevyužité prostředky, eh, které teď narostly do dříve nepoznané výšky, a abychom také se postarali o financování nových priorit. Eh, tyto nevyužité prostředky teď představují 220 miliard, z čehož 24 miliard by měly být způsobené k poplácení eh, okamžitě. A to tedy eh, bude potřeba ještě ve vztahu k uplynulému roku 2013. Posílení eh, hospodářské zprávy by nás také mělo vést k tomu, abychom zpřísnili rozpočtovou disciplínu, abychom posílili evropský mechanismus finanční stability, abychom věnovali velkou pozornost demokratické kontrole v těchto věcech. A měli bychom eh, podle článku 13 smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě připravit eh, uspokojivou odpověď na eh, očekávání všech národních parlamentů a členských zemí eurozóny a také Evropského parlamentu. možná, že nebudou stačit ty meziparlamentní konference, tak jak se v té podobě, jaké se konaly dosud. Bude muset také eh, tematizovat eh, nové otázky, kterými bychom se měli zabývat. Týká se to zejména veřejných výdajů, kde bychom měli projevit eh, naši ochotu se zabývat zásadami dobré zprávy. Takže já bych vám chtěl navrhnout, abychom se nad těmito otázkami zamysleli při vytváření našeho pracovního programu. Eh, v nejbližších dnech bychom se měli zabývat eh, hlavními otázkami spojenými s rozpočtem na rok 2015. Ještě jednou vám děkuji za vaši důvěru. So we have now to proceed. A nyní bychom tedy měli pokračovat s volbou místopředsedů tohoto výboru. Oznámím vám také jména a náhradníků, kteří se zúčastní hlasování. Budou to titíž, kteří eh, byli již zmíněni panem Lamasurem. A pokud dojde ještě k nějaké změně, politická změna, o tom musí informovat předsedu. Takže došlo k nyní k nějaké změně? Není tomu tak? Dále je třeba říci, že jsme dosáhli kvóra podle pravidla 208. A nyní, co se týče volby místo předsedu first. So we have to nominate the first. Máme tu dva na kandidáty na prvního místo předsedu, takže o koho se jedná, prosím? Eh, Děkuji, pane předsedo. My bychom chtěli předložit návrh jménem skupiny EPP na prvního místo předsedu výboru a chtěli bychom navrhnout pana Petriho Salvamaru. Petri Salvamar. Petri, Salva... Petri Salvamar. Já bych se ptat kandidáta, jestli přijímá tuto kandidaturu. Ano, s velkým potěšením, pane předsedo. Uh, the conditions for... Takže Podmínka pro jeho jmenování je splněna. Byl jmenován politickou skupinou, souhlasí s tímto jmenováním, také je řádným členem výboru a také předložil řádně své prohlášení o finančních zájmech. A nyní tedy bych chtěl navrhnout, abychom prostřednictví aklamace eh, tohoto kandidáta zvolili. Mr. Petri Salvamar. Takže pane Petri Salvamare, prosím, můžete si k nám přisednout a blahopřeji vám. Já děkuji, pane předsedo.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 will proceed to the election. A nyní zahájíme eh, volbu druhého místopředsedy. Podmínky byly také naplněny, stejně i nyní máme dosažené kvórum. So we have to nominate the second vice chair. A nyní tedy budeme volit druhého místo předsedu. Máme kandidáta. Oui, merci, monsieur le président, félicitations pour... Ano, děkujeme, pane předsedo, blahopřeji k vám k vašemu zvolení. Já bych za skupinu socialistů chtěla nominovat našeho kolegu Jence Gajera na druhého místo předsedu tohoto výboru. Do you consent to be Pane Gere, souhlasíte s kandidaturou? Ano. Is full member. Ano, velice rád. Pan Gajer je také řádným členem výboru, také řádně vyplnil a předložil prohlášení o finančních zájmech. A zdá se, že tu není další kandidát, takže tu máme pouze jednoho kandidáta pro místo druhého místo předsedy a tímto prohlašuji aklamačně kandidáta zvoleného. Congratulations, Jens Geyer. Blahopřeji vám, pane Jensi Gajere, a pojďte si prosím přisednout k nám. A nyní volba třetího místo předsedy. náhradníci jsou pořád stejní, kvora, kvorum máme. Jde tady teď o e, nominaci třetího místo předsedy. Je tady nějaký takový kandidát na tento post? Prosím. Pane předsedo, já bych jménem skupiny EPP chtěl navrhnout na místo předsedu Zigfrida Vázio Murese. Oui. Přijímáte kandidaturu? Ano, děkuji. Merci. Je constate qu'il n'y a pas d'autres candidats pour ce poste de troisième vice Je tady eh, žádný další kandidát na tento post není a proto konstatuji, že pan eh, Zikvit Muresa byl zvolen aklamací třetí místo předsedu a já ho teď vyzývám, aby se k nám tady přidal. Nyní se dostáváme k volbě čtvrtého místo předsedy. Náhradníci již byli oznámeni, kvórum i nadále máme. A nyní bych chtěl, aby byl nominován kandidát na čtvrtého místo předsedu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem skupiny EPP navrhujeme Patrici Surin na místo předsedkyní výboru. Patricia Solin. Patricia Solin? Patricia Solin, přijímáte kandidaturu? Ano. Uh, Mr. Chairman, on behalf of the Europe of Freedom... Eh, Pane předsedo, jménem skupiny EFD bychom chtěli navrhnout kandidaturu Marka Lozanyho. Marko Zani, are you candidate? Pane Marko Zani, eh, přijímáte kandidaturu? Ano. Constate que nous avons deux candidats. Máme tedy dva kandidáty kteří souhlasili s nominací. Oba jsou řádnými členy tohoto výboru a oba také řádně vyplnili prohlášení o svých finančních zájmech. Prosím, máte slovo? Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych chtěla promluvit eh, jménem eh, zelených a AFE. Já si myslím, že není vhodné, aby se velké skupiny shodly zcela na všem, pouze mezi sebou, na všech místopředsednických a předsednických postech, pouze na na úrovni svých na úrovni svých předsedů. To není dostatečný důvod, podle mého názoru, eh, zcela ignorovat ostatní skupiny. Proto já podporuji eh, kandidaturu pana Zaniho, protože my nesouhlasíme s postupem, my nesouhlasíme s jeho politickým cílem, ale stále ho podporujeme na kandidaturu na místo předsedu. Konstatuji, že máme dva kandidáty na tento post, což znamená, že budeme muset přistoupit k tajnému hlasování. Navrhuji, abychom to provedli elektronicky. Připomínám, že Všichni členové výboru mají jeden hlas. Musíte přitom použít svou hlasovací kartu. Skupina EPP má 12 hlasů, skupina SAD 11 hlasů, ECR 3 hlasy, ALDE 4, Zelení 3 hlasy, EFD 3 hlasy a nezařazení 3, rovněž 3 hlasy. bude potřeba, aby tento eh, místo předseda byl zvolen absolutní většinu hlasů. Eh, zdržení se hlasování se nezapočítává. Předpokládám, že tady všichni sebou máte hlasovací kartu. Ještě připomínám, Připomenu jména obou kandidátů. Kandidát číslo jedna je paní Patricia Solin za za EPP. A druhým kandidátem je pan Marko Zany za skupinu e FD. Kandidátem číslo jedna je paní Sulin, kandidát číslo dvě je pan Zany. Pokud eh, chcete hlasovat pro paní Sulin, kandidátku číslo jedna, tak eh, zmáčkněte zelené tlačítko. Pokud chcete hlasovat pro pana Zanyho, tak zmáčkněte červené tlačítko. Nous allons, nous allons procéder au vote. Nyní tedy přistoupíme k vlastnímu hlasování. Otvírám hlasování. Chacun a pu voter. Hlasovali všichni?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 obrazovkách vidíte výsledek hlasování. Hlasovalo celkem 31 členů. Jeden eh, hlas byl neplatný. Celkem tedy 30 platných hlasů. Eh, absolutní eh, většina z toho představuje 16 hlasů paní Šulin dostala 20 hlasů, pan Zany 10 hlasů, což znamená, že paní Sulin byla zvolena čtvrtou místo předsedkyní tohoto výboru. Je déclare Madame Sulin. Konstatuji tedy, že paní Sulin byla zvolena a poprosím ji, aby se posadila sem nahoru. Eh, signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione. Eh. Pane předsedo, pokud mi dovolíte, jen jedno stručné prohlášení. Za politickou skupinu i za naši italskou delegaci považujeme to, co právě proběhlo jako zásadní porušení demokratických principů. Chtěl bych připomenout, že základním principem, který by měl rozhodovat nebo kterou by se měla řídit práce v Evropském parlamentu, tak tento princip byl právě porušen a my tedy nyní upozorňujeme, že ten princip byl porušen. Ano, většina je důležitá, ale stejně tak je důležité, aby se zajistilo, zajistili práva i menšinám v parlamentu. Je vous donne acte de votre déclaration. Bereme na vědomí vaše prohlášení. Tak eh, já bych se stručně chtěl vyjádřit. V první řadě bych chtěl poblahopřál pan, panu předsedovi a ostatním členům eh, předsednictví i místopředsedům. Chci popřát mnoho úspěchu, protože vaše úspěchy budou našimi úspěchy. Myslím si, že i sdílíme to, co řekl pan předseda, tedy co se týče těch záležitostí, které je třeba projednat, například otázky plateb v rámci rozpočtu, to je něco, co nás znepokojuje, protože Evropská unie musí stát za svými zástavky, závazky a růst Evropské unie, to je pro nás opravdu důležité. Uma palavra também para... A doufám tedy, že se nám toto podaří splnit. A ještě bych chtěl něco říci panu Lamasurovi, který měl opravdu výtečný mandát, opravdu všechny své schopnosti eh, vložil do práce předsedy a tímto bych tedy chtěl věnovat eh, jemu také slovo díku, děkuji Alané za výtečnou práci. A ještě bych se chtěl vyjádřit k tomu, eh, tedy jak tu proběhl ten výsledek opravdové demokracie. My jsme byli zvoleni, máme tedy hlas, hlas jsme vyjádřili a hlas většiny by měl být také respektován. Takže to, k čemu tu došlo, prostě nebylo nic jiného než ukázka toho, jak demokracie funguje. A tímto bych tedy chtěl také uh, Eh, poblahopřát k tomu výsledku, protože tento výsledek byl naprosto transparentní, naprosto se tu dodržela všechna pravidla a je třeba toto respektovat. Děkuji. Bien. Nous avons ainsi constitué notre, notre bureau. Teď už máme kompletní předsednictvo a teď bychom měli potvrdit harmonogram našich schůzí na zbytek roku 2014. You had, you had access to, the, to this calendar? Takže ten harmonogram byste měli mít k dispozici a ještě tu pro vás mám několik sdělení. Nový výbor pro rozpočet má hodně nových členů. Sekretariát rozešle eh, příslušné dokumenty, včetně uvítacího balíčku a také rozpis eh, aktivit z předchozího mandátu a stejně tak i probíhající záležitosti témata rozpočtu na rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2014. První zasedání, kde se budeme věnovat také ještě těm nedokončeným balíčkům šesti, přípravy minislyšení na kandidáty kandidáta eh, na komisaře Evropské unie a pak také přípravu na první trialog. To vše proběhne 10. července v 9 hodin ještě před samotným trialogem. Jednotlivé skupiny by nám měly zaslat jména a koordinátoru. Prosím, zašlete sekretariátu co nejrychleji. A pro uh, trialog na rozpočet na rok 2015 skupiny musí také potvrdit jména zpravodajů a to zase co nejdříve. Uh, co se týče uh, paní Garbi Zabal jakožto zpravodajku pro rozpočet na rok 2015 a ještě zastoupení pana Garigy, jakožto zpravodaj pro rozpočet na rok 2015 pro další instituce a dále návrh na zastoupení paní Jensen pro rozpočet na rok 2014. Dále potvrzuji eh, nahrazení pana Holmajera pro rozpočet na období 2014 pro další instituce. Další zasedání výboru pro rozpočet proběhne ve Štrasburku 14. července v 18.30. Proběhne minislyšení eh, pana Jecka Dominika, tedy kandidáta na komisaře. A další řádné zasedání výboru proběhne v Bruselu 23. července. Bude to celodenní zasedání Sekretariát bude v kontaktu s jednotlivými skupinami, aby se vytvořil také eh, lingvistický hm, seznam, který je třeba poté, eh, kterým se budou řídit nadcházející zasedání. Tímto uzavírám zasedání a prosím všichni rychle opuste tuto zasedací místnost, protože v krátké době v této samé místnosti proběhne další zasedání. Děkuji vám.